Morning. You have already... Dobré ráno. Chvíli jsme ještě čekali, protože některým chybělo hlasovací kartičky. Přeji vám tady všem dobré ráno, můžeme začít dnešní jednání. Nejprve zahájíme hlasování. Jedná se o zprávu paní Adinolfi, Demokracie online v Evropské unii, potenciál a výzvy. Jste všichni připraveni hlasovat? zpravodajka nebo navrhovatelka. Takže kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schválen. Kompromis 2 na další straně Zpravodaj, Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 3 na další straně. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 16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 Takže ještě jednou pro, proti, zdrželi se, eh, zahaj, ověříme to. Zahajuji hlasování o kompromisu 8. Končím hlasování, nebo někomu to nefunguje. Ještě chvilku, ještě já musím odhlasovat, říká paní předsedkyně. Ale stejně to bylo přijato 24 pro, eh, pardon, 14 pro. <clears throat> Takže 14 lidí bylo pro, 8 proti, takže je to schváleno. Možná Možná bychom mohli provést ještě zkušební hlasování, říká někdo z pléna. Už to funguje. 20. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 9. Zpravodaj, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Kompromis 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 61. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. 61. Maragal. Kdo je pro? 61. Je to tak? 61, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. To už bylo v kompromisu 10, ta 52. Ne, někdo se ptal, já jsem říkala, že to bylo 61. Hlasovali jsme o 61. A teď 65. Žulo. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Chci to ověřit. Zahajuji hlasování o 65. Zahajuji hlasování, končím hlasování. O jeden hlas přijato. Kompromis 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 82. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Proto transfer. 58. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Ústní pozměňovací návrh číslo 1. Víte všichni, kde to je, kdo, kdo je pro? Prosím, zvedejte ruce. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Chtěla bych to ověřit. Ověřujeme. Aha, vy jste byla proti tomu, aby byl ten eh, návrh byl změněn, eh, předložen, takže jsou to takže víc než dva jsou proti, takže o tom hlasovat nebudeme a jdeme přímo k 83, kde máme dílčí hlasování od SAD, první část. Takže první část 83, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Bych řekla, že to bude zamítnuto, ale prosím, ověřujme to radši. Končím hlasování. Zamítnuto. Druhá část 80. Ne, ne, teď 63. 63. Maltéza, kde pro? Proti. Zdrželi se, přijato. Kompromis 13. Eee, chcete ještě ověřit ten předchozí? 63. Ověřuji 63. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato. Kompromis 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Ústní pozměňovací návrh číslo 2. Julie Ward. Souhlasíte s předložením tohoto návrhu? Ano. Je někdo proti? Je někdo proti předložení? Nikdo. Takže budeme o něm hlasovat. Takže ústní pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 76 na další straně. Silvia Kosta. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 77. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 85. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. A nyní závěrečné hlasování o celém návrhu stanoviska. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Je, e, omlouvám se, říká paní předsedkyně, budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasujte prosím elektronicky, končím hlasování. 24 pro, 2 proti, nikdo se nezdržel, čili toto stanovisko je schváleno. Paní navrhovatelko, chcete k tomu něco říci? Ano, e, já bych pouze chtěla poděkovat všem kolegům a kolegyním za to, že se účastnili schůzek stínových zpravodajů. Ještě bych chtěla upozornit na to, že se jednalo o velice, nebo že, že bylo velice obtížné vlastně spolupracovat. Mysleli jsme také spolupracovat se sekretariátem, takže děkuji i sekretariátu za jejich eh, spolupráce Bohužel tedy na těch schůzkách ne vždycky tam byli všichni úplně poslanci. Já si myslím, že opravdu během těch schůzek stínových zpravodajů by tam měli být všichni, kdo tam mají být. Děkuji. Dobře, takže děkuji paní navrhovatelce, stínovým zpravodajům a také i sekretariátu. Vím, že jste všichni usilovně pracovali, ale nakonec jste dosáhli dobrého výsledku. Můžeme překročit k druhému hlasování. Jedná se o stanovisko pana Nikolaose Chuntise. Možná bude chtít vystoupit spíše na závěr. Dobře, takže můžeme hlasovat. Kompromis jedna, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 9. 9. Kdo je? Ještě otevírám hlasování o kompromisu 1. Ověřujeme kompromis 1. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato. Kom, eh, pozměňovací návrh 9. Komodiny. Kdo je pro? Kdo je proti? Držel se někdo? Přijato. 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 13. Kdo je pro? Proti zdrželi se zamítnuto. 14. Kdo je pro? Proti zdrželi se přijato. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti. Chtěla bych to ověřit. Ověřujeme kompromis 2. Zahajuji hlasování, končím hlasování, zamítnuto. 14 ku 14. 19. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Chtěla bych to ověřit. Ověřujeme 19. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 14 ku 14. Nebo vy jste se zmýlil? Ale stejně by výsledek byl stejný nebo ne? Nicméně hlasování už proběhlo, takže bohužel. 16. Kdo je pro? Proti zdrželi se. Zamítnuto. 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 18. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 20. Pro. Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 21. <clears throat> Dílčí hlasování vyžádané EPP. Hlasujeme o první části pro, proti, zdrželi se. Přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Chtěla bych to ověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Eh, zamítnuto a mm, byla tam parita 14 ku 14. 22 zpravodaj. Kdo je pro? Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Ověříme to. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnuto. 23. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 25. Kdo je pro? Proti zdrželi se. Přijato. 26 pro. Proti zdrželi se. Přijato. 27 Zpravodaj. dílčí hlasování vyžádané od SAD první část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme to. Ověřujeme druhou část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto o jeden bod. 28. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 29. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 30. Kdo je pro? Proti zdrželi se přijato. Kompromis 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 33. Dragiči. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti? proti? Zdrželi se? Zřejmě to bylo schváleno, ale ještě to ověříme. Ověřujeme kompromis 4. Končím hlasování. Zamítnuto. 36. Dílčí hlasování vyžádané SAD, první část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti. Drželi se? Chci to ověřit. Ověřujeme druhou část 36. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 35. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 39. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 24. Mám otázku. Bohužel bez mikrofonu. Ty některé, na které jste se ptala, ty odpadly a tak dále. 35 už jsme odhlasovali, 39 24. Kdo je pro? Proti zdrželi se. Přijato. 42. Kdo je pro? Proti zdrželi se. Spíše to bylo přijato, ale zahajujeme elektronické hlasování, prosím. 42. Končím hlasování. Zamítnuto jeden hlas. 43. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 40. 44. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 45. Kdo je pro? Proti zdrželi se. Přijato. Kompromis 5. Kdo je pro? Proti. Drželi se. Přijato. 49. Pardon, 48 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 6. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 7. Kdo je pro? Proti? Drželi se. to. 66. Na další straně. Je tam ústní pozměňovací návrh od EPP. Souhlasíte s ním? Děkuji. Takže kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 67, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Závěrečné hlasování o celém návrhu stanovisku, stanoviska. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Hm. 26 bylo pro, 2 byly proti a jeden se zdržel. Gratulujeme navrhovateli a také stínovým zpravodajům. Chce si navrhovatel ještě vzít slovo? Pan Chuontes. No, děkuji. Nejen ti, kteří hlasovali pro toto stanovisko, těm bych chtěl poděkovat ale i z toho důvodu, že když jsme sepisovali kompromisní návrhy, tak všichni kolegové byli připraveni ke koncenzu a snažili se spolupracovat. A stejně jako já. A díky tomu se nám podařilo vytvořit eh, kompromisní text. Děkuji uh, mým spolupracovníkům, uh, i v mé kanceláři, všem, kteří mi pomáhali. Byl to obtížný text, to bylo zřejmé i během hlasování, ale podařilo se nám dotáhnout to do konce. Děkuji všem a doufám, že to vše bude v praxi dobře uplatňováno. Děkuji. Eh, já mám pocit, že všichni se velmi snažili dopracovat se k dobrému kompromisu. Děkujeme také stínovým zpravodajům za podporu. Děkujeme sekretariátu. A teď se můžeme posunout dál. Okamžik, prosím. A teď se dostáváme k tématu, které je pro nás obzvláště důležité, a to je Evropský rok kulturního dědictví. To je bitva, kterou bojujeme velmi osobně, bereme ji velmi osobně. Ehm, toto no, vlastně bylo schváleno na rok 2018 a existuje tady návrh komise, který byl předložen koncem srpna. A my jsme se rozhodli pro jednodušší, rychlý postup při schvalování textu, což znamená, že některé části probereme obzvlášť rychle. Nejprve bych chtěla poděkovat panu zpravodaji. My jsme velmi dobře spolupracovali se stínovými zpravodaji prozatím, a to je velice důležité, tak aby všechny vaše příspěvky byly vzhodným způsobem zohledněny a zapracovány. Evropský rád kulturního dědictví bude velkou výzvou. Vše může vést k inkluzi, inovacím, k sociokulturním inovacím, což je důležité pro evropskou konkurenceschopnost. A já si myslím, že právě eh, tváří v tvář globalizaci je to nesmírně důležité, je důležitý také kontakt s třetími zeměmi a dialog. A proto bych si přála, abychom eh, v roce 2017 začali s přípravou, s přípravou Evropského roku kulturního dědictví, eh, tedy rokem 2000, na rok 2018. A potřebujeme tady zahrnout také evropský rozměr, který musíme podporovat přes kulturní projekty. Pan Diakonu dostane slovo v zápětí. Já jenom stručně vysvětlím, jak budeme postupovat. Musíme samozřejmě dotržovat čas, časové parametry. Je velmi důležité, že tady máme tyto aktivity a chtěla bych připomenout, že financování pro rok 2017 bylo vymezeno mimo kreativní Evropu, Creative Europe. Ovšem, my jsme se donívali, že to není na místě, že to není to nejvhodnější místo. A Stínoví zpravodajové a další se snažili toto změnit a já si myslím, že i rozpočtový výbor odvedl velmi dobrou práci, tak aby i rozpočtové prostředky odpovídaly tomuto úsilí a náročnosti. Nyní je potřeba, aby to prošlo i na radě. Takže v roce 2017 budeme připravovat Evropský rok kulturního dědictví a slovo má pan Diakono. Děkuji. Budu pokračovat v tom, co právě eh, řekla paní eh, předsedkyně. Musím říci, že já jsem si jist, že tato zpráva může být označena za kolektivní, protože patří nám všem, všichni jsme se na ní podíleli samozřejmě poneseme jméno. A já tedy budu sbírat všechny myšlenky a budu z nich utvářet text, ale musím říci, že tu zprávu vnímám jako společnou práci nás všech, našeho výboru. Dosud mi bylo předloženo mnoho nejrůznějších návrhů. Již tady jasně zaznělo, že budeme postupovat s jednodušeným postupem a poté se musíme zaměřit na některé zcela konkrétní myšlenky a ze všech sil se je snažit eh, zrealizovat. Máme tady několik pozměňovacích návrhů. Samozřejmě, že bychom tady toho mohli říct opravdu mnoho k návrhu komise, ale já bych chtěl samozřejmě komisi zejména poděkovat za velmi no, úplný text, vyčerpávající text, který velmi dobře chápe oblast kulturního dědictví. Jak jsem již uvedl, je to velmi komplikovaná problematika. Dobře víte, že eh, pan Juncker ukončil eh, dřívější systém evropských roků kulturního dědictví a tato zpráva bude jediná, kterou během tohoto mandátu budeme mít. Možná, že bychom měli usilovat o to, abychom sem vnesli do toho určitý rytmus, nějakou pravidelnost, i když třeba se to celé zpomalí. Já tedy doufám, že tato zpráva přeci jen nebude poslední a že rok 2018 nebude posledním rokem kulturního dědictví. Ale bude to opravdu ta nej, ten nejzajímavější rok, který byl dosud eh, uspořádán. Já jsem se seznámil s tím, co proběhlo v minulých letech, sledoval jsem to a podle mého názoru to v minulosti eh, nebylo příliš zdařilé, protože se velmi zdůrazňovala komunikace a konference, ovšem nic dalšího. A paní Kosta, jak všichni víte, vychází zejména z rozpočtu. A tady částka, která nám byla nabídnuta, je příliš nízká. My jsme požádali o navýšení. Dospěli jsme k té částce ve společných rozpravách společně a vycházeli jsme z rozpočtu z minulých let. Udělali jsme si eh, tedy určitý průměr a měly by to být asi 4 miliony. Nesouhlasím s tím, že částka na rok 2018 se odvozuje z programu Kreativní Evropa. To jsme již zmínili. Dobře víte, že já s panem Monganem a paní Kostou jsme předložili pozměňovací návrh a požádali jsme o další milion na tuto rozpočtovou linii, abychom tak mohli vybavit přípravné akce. Je tam návrh různých aktivit na tento rok, ale já bych rád ještě více návrhů a byl bych rád, kdybyste mi je předložili rychleji. Jsem si totiž jist, že musíme postupovat jiným způsobem, než se postupovalo dosud. Podle mého názoru je potřeba pokusit se více zapojit členské státy, což by znamenalo že je potřeba zvýšit rozpočet, protože každý členský stát má svou hrdost, každý členský stát bude chtít upozorňovat na své hodnoty, své kulturní dědictví a to by znamenalo, že bychom potřebovali větší rozpočet, abychom umožnili všem členským státům, aby ukázali své kulturní dědictví. A já bych vás chtěl požádat, abyste aktivně předkládali vaše návrhy, i když eh, já samozřejmě mám také celou řadu nápadů, ale bez vaší pomoci nenaleznu vhodné řešení, protože těch myšlenek je až příliš. Dovedu si představit, že bychom mohli tady ty věci naformulovat flexibilně, vytvořit soukromé a veřejné partnerství Eh, pro financování projektů a tak dále. Možná, že se nám podaří tímto způsobem navýšit rozpočet, který jsme obdrželi pro tento rok kulturního dědictví. Já plně doufám, že se nám podaří zahrnout do toho občanskou společnost členských států, místní orgány a všechny zúčastněné strany. Pokud jde o partnerství. Přál bych si spolupracovat s generálním ředitelstvím DG.com. A když jsem se díval na ty minulé roky, tak jsem viděl, že mnoho peněz směřuje do komunikace. To je samozřejmě důležité, ale já si myslím, že to není potom vyvážené. Já bych si přál, abychom postupovali tak, abychom to nastavili tak, aby DG.com pokrylo určité náklady, tak, abychom my měli větší prostor pro naše argumenty. My bychom mohli například argumentovat tím, že je potřeba mít tady jasnější rytmus pro tyto roky, tedy aby alespoň jednou za legislativní období k něčemu takovému došlo. Samozřejmě, že ty rozpočty jsou omezené, ale, omezené, ale alespoň jednou za pět let bychom jeden rok měli věnovat právě kulturnímu dědictví. Hovořím o tom, co cítím, jak to vnímám v tuto chvíli. Samozřejmě nevím, jak se to vyvine v závěrečné fázi, ale možná, že bychom měli naplánovat nějakou akci, nějakou výstavu, některých symbolů národního kulturního dědictví každého z členských států na jednom místě. Myslím si, že to by se postaralo o velkou viditelnost. Prosím vás tedy, abyste mě aktivně oslovovali, předávali mi vaše podněty, uvidíme, co s tím uděláme, setkám se se stínovými zpravodaji, ovšem si promluvíme, ještě nevím přesně kdy. Ale závěrem bych vám ještě sdělil jednu dobrou zprávu, která navazuje na to, co jsem říkal úvodem. Myslím si, že máme navzdory různým politickým frakcím některé věci společné. Hovořili jsme tady o navýšení těch pěti milionů eur na kulturní projekty to je myšlenka, kterou se nám podařilo razit díky společným eh, diskuzím. Do toho nového rozpočtu to bylo přiděleno. Je to text, který se dostane do Evropského parlamentu velmi brzy. A já jsem se po té, co jsem hovořil se dvěmi komisaři, eh, s komisařkou pro regionální rozvoj, rozvoj a s komisařem pro eh, Eh, eh, pro kulturu, takže tak ti mi prostě sdělili zkrátka, <laughs> že tedy uh, ta částka, ten, ten limit byl vlastně odstraněn a to je dobrá zpráva pro nás, pro všechny. Ano. Děkujeme. Děkujeme také za to, že jste si pečlivě vyslechl všechny další stínové zpravodaje i další výbory, byť se jedná tedy pouze o ten zjednodušený postup. Myslíme si, že komise předložila opravdu velice zajímavý program. Celý ten konceptuální rámec představuje dobrou myšlenku a jak říkal pan zpravodaj, tak pokud začneme v roce 2017, tak uh, už vlastně můžeme udělat určitý pokrok a nemusíme čekat ještě ten další rok. Už můžeme začít, můžeme do toho zapojit už od začátku všechny zúčastněné strany a členské státy. Nyní bych chtěla dát slovo dalším řečníkům, kteří se přihlásili. Prosím, každému maximálně tři minuty, takže nejprve pan Strojevský. To jsou tři záležitosti, které bych eh, nerád nějak promíchal. Jednak je to samotná zpráva, to znamená text, kterému se věnujeme. Dále jsou to finance a poté je to rovněž způsob realizace tohoto roku kulturního dědictví. Pokud je o tuto zprávu, rád bych zdůraznila, že tento dokument je nesmírně kvalitní. <clears throat> Poprosil bych <clears throat> kolegy a kolegyně, aby nepředkládali pozměňovací návrhy. Máme málo času, ten text je dobrý, není kontroverzní. Času máme tak málo, že potřebujeme skutečně velice rychle, efektivně jednat to bylo vyslyšeno, skutečně je zde málo návrhu. Dále jsou to finance. Já už jsem o tom hovořil na mnoha zasedáních. Čím bude mít reálnější očekávání, tím bude tím mít lepší úspěch. A skutečně k tomu tak došlo. Na rozpočtovém výboru byly přijaty kvalitní věci, jednak jsme se chtěli zajistit zajistit ten rozpočet reálný, abychom ho měli k dispozici a zároveň pilotní projekty, ty, které pro nás byly velice důležité a které spojovaly všechny skupiny, tak to prošlo. Finanční otázka, o které hovořil kolega. Na, v podstatě vlastně jsme odstranili ten práh 5 milionů, dostali jsme se na 10 což máme poté možnost reagovat na středně velké projekty. To znamená, že z rámci našich prostředků bychom to měli realizovat. A dále je to samotná implementace celého roku. To vyžaduje samotnou, samotnou rozpravu a další rozhodnutí. Myslím, že paní Trupel o tom hovořila. To znamená dostat se až do roku 2019 protože to, co končí v roce 2018, to musíme nějak zhodnotit, musíme tam zvýšit ty finance. Proto by bylo dobré posunout ten čas realizace. A druhá záležitost, nesmíme dopustit to, k čemu již došlo, aby nové důležité programy byly eh, financovány z Creative Europe, protože tím se zbavíme těch málo prostředků, které máme k dispozici to už se nám povedlo v roce 2017 před týdnem. A nyní zde máme ještě poslední záležitosti, které se týkají těch financí pro rok 2018. Příští rok v červnu bychom se nad tím měli zamyslet, tak abychom nepřišli ani o finance, ani o ta data. Děkuji. Krátce si condivido. Ano, děkuji. Nyní paní kolegyně nebo pan kolega Morgana. děkuji. Já souhlasím s tím, co říkali kolegové. Myslím si, že se ale musí hlasovat eh, o tomto tématu na plenárce mm, už v prosinci, jinak se to nestihne, jinak by došlo k posunu. A nestihli bychom tu práci včas. Takže my bychom chtěli minimálně při této příležitosti zopakovat pár věcí. Takže jaký je cíl tohoto evropského roku? Chceme zvýšit povědomí občanů, zejména těch občanů, kteří žijí v Evropě, mladých lidí. Chceme je podporovat k tomu, aby mm, podporovali tyto univerzální kulturní hodnoty, aby chránili rozmanitost kultury a aby vlastně tím posilovali svůj pocit sounáležitosti. Chceme mít také dobré vyhlídky do budoucna. A proto jako Evropský parlament musíme zajistit, že nebudeme zahleděni pouze do sebe a nebudeme se zhlížet pouze ve své vlastní historii. A musíme dělat to, co vlastně už řekl pan Diakon a paní předsedkyně. Musíme přijít s iniciativou. Musí se to všechno podrobně proskoumat Dále musíme stanovit priority a je důležité, aby všechny ty iniciativy měly určitou kontinuitu během celého toho evropského roku. Je třeba definovat také určité jakési společné značky nebo společná mota. Nemůžeme se ani na chvilku domnívat, že stačí, když budeme pracovat jen z té úrovně Evropské unie. Musí být zde dobrá spolupráce mezi členskými státy a Evropský parlament na ně musí apelovat v tomto smyslu a stejně tak komise. Dále je třeba zaručit, že všechny úrovně eh, se do toho zapojí. Nechceme to všechno řešit pouze jaksi ze zhora, z té nejvyšší evropské úrovně, ale chceme, aby ta práce probíhala i na úrovni členských států, na úrovni regionální i na úrovni místní, aby se ty iniciativy dostaly k lidem, kteří jsou skutečnými, um, na které cílíme. Eh, také musíme zlepšit možnosti soukromo-veřejného partnerství tím se také můžou vyřešit různé rozpočtové otázky. My sami podporujeme speciální novou rozpočtovou linii. Nechceme čerpat peníze nebo nechceme převádět peníze z programu Kreativní Evropa. A ještě bych chtěl k tomu dodat svůj osobní názor. Myslím si, že bychom možná také mohli využít eh, třeba průřezový přístup vůči rozpočtu. To znamená, že bychom mohli spolupracovat s některými generálními ředitelstvími, která by také do toho mohla jaksi se um, zapojit. Mohli bychom pak združit své úsilí a tím posílit společnou práci. Ještě poslední bod. Je třeba posílit interinstitucionální spolupráci mezi parlamentem, radou a komisí. Dávám příklad. Parlament není nějak viditelně zastoupen v tom dokumentu. Je tam ale článek 5 v návrhu rozhodnutí. Tam se říká, nebo tam se hovoří o národních koordinátorech, kteří mají spolupracovat s komisí, ale já si myslím, že by tam měl být odkaz i na Evropský parlament. Aby se tím dala najevo cesta, kterou se chceme vydat. A také samozřejmě nechceme, aby se se tím vším eh, čekalo až na rok 2018. Děkuji, říká paní předsedkyně, děkuji za všechny tyto návrhy. Nyní pan Maltéze. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, já si myslím, že samozřejmě, že to všechno pak bude také záviset na tom financování a to financování je dost eh, napjaté. Mm, tak to tedy většinou bývá. A já bych proto navrhoval, abychom všichni přemýšleli o způsobech, jak radikálněji v našich institucích nebo v parlamentu eh, burcovali k tomu, aby se více financovala kultura. Přece kulturní dědictví to je jedno z takových nejlepších zdrojů, které náš kontinent vůbec má. Kdybychom hovořili o nějakých rybách, tak určitě by nám na to dali víc peněz. A takže já si myslím, že o tom bych, nad tím bychom se měli zamyslet. Čili některé ty návrhy jsou velice užitečné, také je tam třeba ten konkrétní návrh toho jednotného portálu. To si myslím, že je realistický a proveditelný návrh, který navíc vyšle pozitivní signál a bude to také velice praktická věc, takže to je zcela určitě dobrá Eh, dobrý projekt, který může být zahájen. Eh, nicméně vzhledem k nedostatečnému financování musíme stanovit jasný kontext a jasné cíle. Mohli bychom se třeba rozhodnout, že se soustředíme na mladé lidi, nebo naopak bychom se mohli soustředit třeba na to, že naše kulturní dědictví je stále um, zranitelnější, křehčí. Navíc v mnoha členských státech dochází, eh, tedy tím, tím důvodem mohou být jak eh, eh, smršťující se rozpočty, tak i třeba špatné životní prostředí. Ehm, týká se to také zejména těch chudších zemí, čili to naše kulturní dědictví je stále v takové prekérnější pozici. Děkuji nyní paní Helga Trypl. Yes, thank you, Silvia. Um, I think when we talk now on the year of... Děkuji, takže když tedy hovoříme o kulturním dědictví, tak já mohu říci, že tak obecně můžeme říci, že se musíme stanovit, jakou kulturu vlastně chceme prosazovat. Myslím si, že se musí jednat o demokratickou kulturu, a také zde nesmí docházet k tomu, že nějaká kultura bude povyšována nad jinou, protože už v Evropě máme bohužel spíše také i špatné mm, představy, že některá kultura je lepší nebo vyšší, mm, takže určitě bychom neměli vyzdvihovat třeba nějakou koncepci nacionalistické kultury nebo etnické kultury, protože to naopak všechno rozděluje. Je důležité, abychom e, začali prosazovat demokratickou koncepci kultury, demokratickou kulturu, že bychom také do toho měli e, zapojovat i menšiny. Musí tam být určitý politický prostor pro rozmanitost, pro rozdíly. To by mělo být v centru toho, jak v Evropě chápeme kulturu, demokratickou kulturu a myslím si, že by to mělo být i taková hlavní myšlenka, kterou se budeme řídit, až budeme slavit ten Evropský rok kulturního dědictví. Proto se domnívám, v rámci této rozsáhlé politické debaty, když vlastně obecně hovořím o tom, jak šít s menšinami, jak šít s různými náboženskými skupinami, tak eh, bychom měli jasně říci, že právě je zde velký prostor k tomu, jak spolupracovat. Až bychom měli mm, prosazovat takový koncept otevřené společnosti. I v této zprávě bychom měli jasně říci, že chceme spolupracovat s neziskovými organizacemi, s eh, občanskou společností, abychom do těch aktivit zapojili co nejvíce osob, že to určitě nebude omezené pouze na některé instituce, ale spíše to bude taková činnost nebo aktivity otevřené pro celou společnost. David bych ještě chtěla potrhnout to, co už říkali někteří kolegové. Zcela jistě potřebujeme speciální rozpočtovou linii. Kreativní Evropa to je příliš omezené, z toho nemůžeme čerpat. Také je třeba hledat spojence v parlamentu, abychom eh, zajistili, že ta podpora se nemá týkat pouze tohoto Evropského roku kulturního dědictví, ale celkově toho, jak kultura je důležitá pro Evropu, čili měli bychom najít nějaký způsob, jak ještě tam do toho dosypat peníze a jak vytvořit speciální novou rozpočtovou linii. Děkuji nyní paní Adenolfi. Děkuji, paní předsedkyně. Když eh, si čtu noviny nebo časopisy, tak eh, tam jsou vždycky úžasné články o památkách v Evropě, o sdílené historii, sdílené identitě, o tom, jak kultura podporuje kohezi a sociální soudržnost. To je všechno úžasné. Ne? Ale o kulturním dědictví můžeme hovořit pouze, když hovoříme o památkách, o různých historických budovách. Chceme hovořit eh, třeba i o tom nehmotném kulturním dědictví, je to tak, že pokud nebudeme mít dostatek peněz, tak zkrátka ty naše akce nebudou mít příliš velký dopad a možná se může stát, že vlastně si nikdo ani nevšimne, že probíhá nějaký Evropský rok kulturního dědictví. Je tedy jasné, že pokud tam nebude dostatečná, důstojná rozpočtová linie, tak to bude problém. Samozřejmě budeme hledat ta nejlepší možná řešení, abychom využili co do největší míry eh, to, eh, co můžeme využít. Můžeme podporovat digitalizaci, mm, zakládání různých platform pro kulturní oblasti, ale je zde riziko, že vlastně eh, že to vlastně se všechno obrátí proti nám, že vyšleme vlastně spíše špatný signál veřejnosti. Chceme chránit kulturní dědictví, ale pokud tedy do toho rozpočtu dáme jen e, zlomek financí, tak e, lidé si budou myslet, že vlastně mm, nevěříme v to, že by to kulturní dědictví bylo tak důležité. Domnívám se, že bychom měli vytvořit určitou společnou frontu, určitý blok a měli bychom trvat na tom, aby proto byl dostatečný rozpočet. Ano, my už na tom pracujeme a budeme, budeme v tom pokračovat. A samozřejmě musíme ještě čekat na závěrečné rozhodnutí rady. Není pan Bill? Nem. Vy jste stínová zpravodajka, tak jsem myslela, že chcete vystoupit. Colin Boxer. Děkuji. Myslím si, že návrh komise můžeme uvítat a samozřejmě také to, že frakce se shodnou na této otázce. Tedy, že Evropský rok kulturního dědictví je důležitý. Já si myslím, že tady se neschodnou pouze frakce, ale i členské státy, protože to je téma, které je významné pro nás, pro všechny. Každá členská země má takové kulturní dědictví, na které chce upozorňovat, které chce prezentovat před vlastním národem i před evropskými sousedy. Musíme si uvědomovat, že Evropský rok kulturního dědictví je důležitý i proto, že tam můžeme uchopit naše kořeny, můžeme je podpořit a šířit povědomí o nich. A když si například uvědomíme eh, téma mládeže, tak si musíme také uvědomit, že v oblasti kulturního dědictví pracuje více než tři tisíce lidí a pokud se nám podaří zaručit úspěch tohoto projektu a uskutečníme eh, Evropský rok kulturního dědictví, podaří se nám vytvořit pracovní místa v oblasti Eh, cestovního ruchu, eh, třeba tlumočení a tak dále. Takže v mnoha oblastech v této souvislosti může vzniknout mnoho pracovních míst. Děkuji. Další řečník. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, rád bych něco řekl k obsahovému nastavení eh, to, této problematiky. Evropa může jako kulturní prostor významně přispět k tomu, že občané a občanky vytvoří společné kulturní povědomí. A proto mě těší návrh Komise Evropského roku kulturního dědictví. Evropské kulturní dědictví může být společným zdrojem, který bude vycházet z diverzity a bude vlastně šířit eh, osvícení a integraci. A souhlasím tedy s tím, co tady popsala paní Trüppel. Takový rok může přispět k tomu, aby se eh, narušil nacionalismus, který je na vzestupu v členských státech, abychom ho překonali. Nyní bych pohovořil o obsahové věci, eh, kterou si myslím, že je potřeba zohlednit v rámci eh, roku 2018, a to je průmyslová kultura, protože zachování průmyslové kultury a e, její rozvoj e, například z takového regionu, ze kterého pocházím já, tedy z Porůří, má velký význam pro e, zdejší obyvatele. V mnoha různých regionech Evropy mnozí občané profitují z obnovy starých průmyslových lokací, ze kterých se stává místo Eh, různých kulturních návštěv a to vlastně přispívá i k určité kulturní proměně v Evropě. Například občané v Polsku, v Spojeném království a v dalších regionech eh, tím, že vlastně odstavené eh, průmyslové plochy se jaksi kulturně obnoví a oživí, to je velký přínos. Něco takového by ovšem se nemělo omezovat pouze na to, aby to byla jakási kultu, kulisa eh, pro moderní život. Tady je potřeba eh, spojit to eh, s historií těch lidí, kteří zde žili a bojovali. To znamená, že my to musíme vnímat také jako sociální projekt. Proto se donívám, že je důležité, aby v tomto roce i regionální historie hnutí dělnického bylo zdůrazněno, protože všude možně pracující bojovali eh, za také právo na kulturu a za různá jiná práva. A tyto věci jsou v současnosti velmi ohroženy. Generace se mohou z tohoto procesu poučit, mohou se poučit, že sociální pokrok nepřijde sám o sobě, musíme za něj bojovat, musí být vybojován a také tento aspekt by měl být eh, zdůrazněn v rámci roku kulturního dědictví. Zachování eh, průmyslového dědictví a rozvinutí průmyslové kultury by mělo být součástí velmi důležitou součástí Evropského roku kulturního dědictví. Děkuji. A nyní má slovo paní Libačka. Bardzo děkuji. Děkuji. Nesmírně se mi líbí celá tato koncepce kolegy Diakony. To znamená, abychom skutečně zapojili všechny členské země do tohoto roku našeho dědictví. Pan Morkáno šel ještě dál a s tím souhlasím stoprocentně. To znamená, i samozprávy by do toho měly být zapojeny. Já osobně navrhuji, abychom do toho zapojili i mládež, abychom skutečně rychle vyhlásili konkurs zapojení mladých lidí do této koncepce. Když jsme měli Evropský rok sportu, tak skutečně to heslo hlavní vlastně vymyslel 12-letý chlapec. A právě proto si myslím, že bychom měli mládež a mladé lidi zapojit do celé této koncepce. Děkuji. Děkuji, Kristýno, souhlasím s tebou. No, Děkuji. Tady zaznělo mnoho skvělých myšlenek, jak eh, strukturovat Evropský rok kulturního dědictví, ale je jasné, že to může být úspěšné pouze v případě, že členské státy, regiony a komuny, komuny kde kultura probíhá, budou zapojeny do struktury a i do organizace akcí. Když my z hora jako Evropská unie se budeme snažit něco prosadit, tak ten efekt vyprchá. Tady je velice důležité, abychom všechny do toho zapojili a vytvořili sítě. Právě s ohledem na ten aspekt, že na evropské úrovni se musíme snažit eh, brzdit nacionalistické eh, myšlenky. Tady právě kulturní dědictví může sehrávat důležitou úlohu. Abychom se podívali, eh, v čem v minulosti pramení naše společnosti, kde jsme prošli společným vývojem, kde eh, máme společné úkoly do budoucnosti, které vyplývají z naší společné minulosti. To jsou myšlenky, ze kterých bychom měli čerpat. Ehm, tam nejde možná zase tolik toliko infrastrukturu, ehm, tam toho tolik nedosáhneme. Kdo si myslí, že dostaneme obrovský nebo dobrý rozpočet na to, abychom sanovali eh, kulturní stanoviště, tak ten nepochopil, k čemu ty roky vůbec mají sloužit. Tyto roky mají eh, sloužit jakési propagaci, eh, iniciaci nějakých opatření a to je důležité, abychom na to upozornili a se smyslem a rozumem bych, ne, bychom k tomu měli přistupovat a měli bychom do toho zapojovat všechny členské státy, aby vzniklo něco udržitelného, co nevyprchá po té, co eh, skončí ten rok kulturního dědictví. Eh, další řečník, ano, udržitelnost. Já si myslím, že udržitelnost je velmi eh, důležité téma, jak to tady právě zaznělo. Například již pokud jde o kulturní hlavní města a jejich pravidla, tak tam jsme se snažili postarat se o to, aby ty koncepty byly udržitelné a aby nešlo pouze o to podporovat jakousi kulturu elit, která mm, jaksi pouze odráží jednotlivé kulturní střediska, ale my bychom s těmito kulturními hlavními městy, ale i s Evropským rokem kulturního dědictví eh, tam měli do toho zapojit lidi. A proto je velice důležité, aby to mělo lokální a regionální dopad a návaznost. To, co tady říkala paní Kosta, tady opravdu nejde pouze o, o eh, Eh, jakousi eh, elitní kulturu, koncerty, které bychom organizovali, nebo kulturní památky, které bychom eh, vyzve, vyzdvihli a dělali pro ně mimořádnou propagaci. Já si myslím, že tady jde opravdu o nehmotné kulturní dědictví Eh, také ty nejrůznější tradice našich členských států, které tam eh, udržujeme a měli bychom je udržovat. A neměli bychom to vždy vnímat pouze jako vymezení od ostatních, eh, ale měli bychom se na to dívat jako jakési zahrnutí těch ostatních, kteří také žijí zase svou jinou kulturu, aniž bychom ovšem říkali, ta má je lepší než ta tvá. Měli bychom se opravdu pokusit eh, přispět ke kulturnímu porozumění prostřednictvím nehmotných eh, kulturních statků. Ten problém, který já vnímám, je, že není možné něco takového nakázat se od zhora dolů. Můžeme samozřejmě do té zprávy napsat nejrůznější myšlenky, můžeme členské státy vyzvat, aby to zohlednili ve svých konceptech a snažili se to zohledňovat, to je pravda, ale Eh, členské státy, a já si myslím, že to je úkol pro nás, pro všechny, v našich členských státech bychom se měli zasazovat o to, aby tento koncept byl opravdu realizován a aby Eh, došlo k tomu, že nedoch, nedojde k pouhému uh, sebezrcadlení jednotlivých kulturních institucích, ale že to bude něco, co přivede občany národních zemí, aby se zamysleli nad eh, historií, nad svou historií a uh, vlastně by to mělo vést ke společné výměně a navíc by to všechny mělo samozřejmě také trošku bavit. Eh, mm, je to opravdu nesmírně zajímavá rozprava. Já souhlasím s celou řadou věcí, které se zazněly, třeba, že by se do toho měli zapojit mladí lidé, protože právě mládež je naší budoucností. Takže je důležité, abychom je do toho také zapojili, a to na všech úrovních. Zároveň je to skvělá příležitost ukázat, že kultura není něco strnulého, neměného a že v Evropě máme mnoho jazyků, náboženství, etnik, různých eh, způsobů kultury. Také jsou zde tedy i vlivy mm, migrantů, uprchlíků. Můžeme také vlastně ukázat to, že to, co se teď děje v Evropě, to už probíhá celá století. Já bych se chtěla třeba eh, upozornit na hugenoty, kteří eh, vlastně jako uprchlíci také přicházeli. Třeba mý rodiče přišli do Nottinghamu a právě to město Nottingham bylo vlastně ovlivněno těmi příchozími hugenoty, kteří tam přinesli textilní průmysl. Takže já si myslím, že bychom právě třeba toto mohli ukazovat jako příklad, že vlastně ten stávající trend v Evropě není nic nového. My bychom měli rozmanitost oslavovat a měli bychom oslavovat i migraci. Děkuji. Ještě než dám slovo zástupci nebo zástupkyni komise, a také děkujeme, že jste tady, že komise je mezi námi. Ještě tak jste kolik, nebo kolegyně Grady, nebo kolega Grady. Já bych ještě k tomu také ráda dodala pár věcí. Možná eh, ještě později vám řeknu, jak to vypadá s časovým harmonogramem. Nejprve chci plně podpořit názory, které říkají, že by to měla být oslava evropského nadnárodního kulturního dědictví. Také je tam ta otázka evropské identity je možné využít různé sítě, evropská města kultury, třeba všichni ti, kteří se zapojovali do těch projektů Evropské město kultury, by mohli být opět zde aktivní, takže navíc třeba audiovizuální sektor a další sektory by se mohly navzájem obohacovat. Druhá věc, už to zde zaznělo, já bych ještě na to chtěla upozornit a chci se na to zeptat komise. Co kdybychom k tomu měli speciální logo, speciální portál a speciální značku? Byl by to vlastně takový první rok, kdybychom začali vůbec lidem vysvětlovat celý ten rámec, celý ten kontext. Také jsme hovořili o tom, že je důležité zapojit místní a regionální úroveň. To říkal třeba pan Diakono, ještě další. Ti upozorňovali na skutečnost, že v členských státech se do těch akcí nemůže zapojovat pouze ta nejvyšší, ale vlastně všechny ty složky. Navíc by proaktivně se měli do toho zapojovat mladí lidé, nejen kvůli tomu, aby se vlastně sami něco dozvěděli o památkách a o kulturním dědictví, ale aby získali určité zkušenosti třeba je možné adoptovat nějakou památku nebo nějaký památník. Navíc je to také velice dobrá příležitost pro různé sociálně inkluzivní aktivity. V roce 2017 už se budeme muset podívat podrobně na ten rozpočet ale je důležité do toho aktivně zapojit členské státy a zúčastněné strany, aby o tom hovo- aby hovořili o těch projektech, aby to také analyzovali. Já bych také mm, chtěla přijít s určitým malým návrhem. To se vlastně objevilo už v minulosti na těch eh, různých diskusích. V roce 2017 bychom možná mohli uspořádat takovou tematickou akci, ta by se konal na nějakém symbolickém místě, nebo na nějakých symbolických místech Evropy. Tyto tematické akce by mohly být spolufinancovány ze strany soukromých aktérů nebo i ze strany členských států. To by mohla být takové tematické akce, které by vlastně už byly určitými, určitou předzvěstí toho nadcházejícího Evropského roku kulturního dědictví. Tak eh, teď ještě paní Zampieri za komisi má slovo. Eh, pardon, pan Zampieri. Děkuji, paní předsedkyně. Tento návrh je pro nás velice důležitý, pro komisi. A jsem vděčný Evropskému parlamentu a zejména vašemu výboru za to, že tak usilovně pracujete na tom, abyste nám s ním byli, abyste nám s ním pomohli. A ta dnešní rozprava byla také velice zajímavá. Chtěl bych pouze ještě trošku připomenout naši koncepci. Proč jsme vlastně tento návrh předložili v takové podobě, jaká je? Chceme, aby evropské kulturní dědictví bylo umístěno na určité trajektorii. A z toho důvodu jsme propojili cíle Evropské agenty pro kulturu, také jsme si připomněli veškerou práci, kterou jsme zatím odvedli a myslíme si, že vlastně je důležité konsolidovat a také trošku změnit tempo, chceme všechno zrychlit. Eh, také je zde zásadní ten prvek toho, že se vlastně pracuje průřezově na komisi. Máme zde evropské finance na kulturní dědictví, které eh, Máme zde třeba, máme to vlastně třeba, eh, je zde oblast výzkumu, takže můžeme čerpat z horizontu 2020, můžeme čerpat ze strukturálních fondů. Tam je komise a vnitř národní a místní nebo regionální orgány společně, spolupra- eh, společně spravují asi 6 milionů eur. Navíc je také důležité aby ten rok nebyl pouze jedním rokem, aby ty všechny projekty pokračovaly. Souhlasíme se všemi ty, těmi komentáři, které volali po udržitelnosti. To je nesmírně důležité i pro další politiku ochrany kulturního dědictví. Navíc to přichází v eh, ten správný čas, kdy hovoříme také o těch budoucích generacích některých programů. Je tedy důležité, aby se to všechno dobře podařilo. Zároveň souhlasíme se vším, co e, zaznělo o sociální dimenzi těchto projektů a o evropské dimenzi těchto projektů. E, na úrovni členských států je, dost, je poměrně dost financí, nebo dostatečný procent, e, počet financí. Takže ten evropský rok by, měl, by se měl zaměřit na evropský rozměr kulturního dědictví. Koncepce je zde koncepce, že tedy kulturní eh, dědictví vznikalo nejenom v těch členských státech, ale vlastně i napříč hranicemi. A to je také jedna z takových hlavních myšlenek, která se eh, vyne tímto, touto naší koncepcí. Myšlenka demokratické kultury a otevřené společnosti, to je také naprosto zásadní. Chci ještě připomenout, že jsme se soustředili na eh, to, to řízení, aby to bylo participativní řízení. Je to také důležité, jak budeme spravovat eh, své kulturní dědictví. Nejedná se pouze o to, že se tě, chceme tím dědictvím chlubit, ale musí to být určitý odkaz, eh, musíme pečovat o odkaz toho dědictví a tím pádem zde musí být zaručena participativní zpráva, participativní nakládání s kulturním dědictvím. Dále zapojení mládeže, to je naprosto jasně, s tím souhlasíme, úplně s tím, úplně to podporujeme. Navíc je zde také možnost opět třeba vypíchnout roli vzdělávání v kultuře. Takže zcela jistě to budou právě mladí lidé, kteří, kteří nám budou naslouchat. Paní Kosta také připomněla, že už teď existují různé sítě, že máme různé ceny, různá ocenění, máme evropské dny evropské kultury, eh, takže toto všechno přináší velké příležitosti a měli bychom jaksi mobilizovat vše, co máme k dispozici. Samozřejmě nebudeme mít žádné připomínky, pokud eh, nám bude navýšen rozpočet, to samozřejmě. Já, bych, eh, já budu hájit návrh komise v tom smyslu, že eh, dobrou slušnou práci můžeme odvést i s tím, že centrální financování bude založeno na programu Kreativní Evropa. Kreativní Evropa je pro nás poměrně důležitá ze dvou důvodů. Za prvé podporuje přeshraniční nadnárodní rozměr a také je tam silné propojení s kreativními odvětvími, s cestovním ruchem a tak dále. Takže chci říci, že eh, pokud eh, to jsou vlastně pro nás klíčové věci, které budeme podporovat z těchto fondů. No a ještě poslední komentáře k tomu, co zasnělo v diskusi. Eh, bylo tam to, že vlastně i Evropský parlament by měl být zapojen do těch struktur. My samozřejmě proti tomu vůbec nic nemáme, pro nás je to naprosto v pořádku. A návrh speciální značky, loga a portálu, ano, my pracujeme, my na tom pracujeme. Uh, je to důležité, aby ten evropský, protože vlastně každý evropský rok měl taková, taková, takové vizuály. Um, nebudeme mít každý, nebudeme mít tolik peněz, abychom opravdu oslovili každého občana, takže potřebujeme, aby nám, aby nám s tím pomohly členské státy a tím, že tam bude nějaké logo, že tam bude nějaká značka, tak to nám také vlastně zlepší možnost eh, oslovit více občanů. Ale chtěl bych ještě jednou poděkovat práci vašem, eh, vašeho výboru který, kterou komise oceňuje. Děkuji za toto vysvětlení. Já bych jenom ještě možná vysvětlila trošku podrobnosti. Myslím si, že ten program Kreativní Evropa by tam měl být využit. Ale myslíme si, že ty peníze by neměly plynout pouze z toho programu Ještě pan Diakonu, pan zpravodaj. Ehm, tady je důležité, aby ten projekt byl úspěšný a proto je potřeba, aby tento rok se odlišoval od všech ostatních roků kulturního dědictví, protože jinak to bude eh, monotónní a bude tady taková standardizace. My jsme tedy pochopili, že Tady máme jasný cíl, je potřeba zdůraznit evropský charakter kulturního dědictví. Je opravdu důležité tam mít to slovo eh, charakter. Musíme pochopit, že kultura je vlastně něco, co jde napříč všemi zeměmi a tím budeme vlastně bojovat proti nacionalismu. Protože nacionalismus vede k věcem, který, eh, kterých si nevážíme a které neocenujeme. Mě opravdu v tuto chvíli bolí ruka, protože jsem psal všechny ty věci, které jste říkali, opravdu to byly věci, které bylo potřeba si poznamenat, aby neupadly v zapomenutí. Eh, děkuji. Tady je opravdu mnoho nejrůznějších podnětů. Vy jste je, ty kolegy k tomu vyzval a všichni to udělali. A já jsem chtěla pouze připomenout, že po této výměně názorů Hm. Tam tady budou eh, do 14. října předkládány pozměňovací návrhy, o kterých se bude hovořit do 14. října tedy se stínovými zpravodaji a potom to bude rozesláno všem, aby to věděli všichni eh, členové na našeho výboru a potom budeme mít 21 dní na to, aby se eh, poslanci našeho výboru zamysleli nad tím, zda souhlasí s těmi změnami. A potom se bude hlasovat, pokud tedy bude dostatečný počet poslanců souhlasit. 18.11. Eh, by se tedy mělo hlasovat a bude to, bude to zrychlené řízení. A potom to půjde na plenární zasedání v prosinci 2016. Tedy já si myslím, že se musíme pokusit to stihnout v listopadu, ale v každém případě to bude nejpozději v prosinci. Tak to tady bude vypadat. Já přeji úspěšnou práci s čínovým zpravodajům a panu zpravodajovi a doufám, že ten dokument, který z toho vyplyne, bude opravdu vynikající. Ti kolegové, kteří by se chtěli angažovat v této práci, by měli do 14. oslovit zpravodaje a stínové zpravodaje. Děkuji. A nyní prosím okamžik. Teď budeme mít další bod a to je představení vítězů ceny Karla Velikého pro mladé Evropany. Je to úžasná iniciativa, vy eh, ji znáte. Tady vlastně jsou vyznamenáváni mladí lidé. Mladí lidé, eh, kteří se ucházeli svými projekty o tuto cenu, připravovali projekty, které podporují pocit sounáležitosti v generaci mladých lidí a jsou tady konkrétní příklady z života mladých lidí. Já bych tady chtěla všechny mladé lidi mezi námi přivítat. Srdečně vás vítám také jménem kolegů našeho výboru. A jsem velice potěšena, že jste přišli mezi nás, takže již k tomuto úspěchu vám samozřejmě musím poblahopřát. Po mé levici vítám vítěze. Eh, který je, která je vlastně vítězka z Itálie, je to Benedetta Turin, ta nám představí ten vítězný projekt z Itálie jde o to, aby se mladí eh, lidé v celé Evropě povzbuzovali k tomu, aby pomáhali uprchlíkům a jejich integraci. Tento projekt organizuje nejrůznější workshopy, různé akce semináře. Zapojují se dobrovolné mezinárodní organizace, nevládní organizace a komuny. Je tedy skvělé, že jste se chopili tohoto důležitého a citlivého tématu. V naší Evropě máme mnoho příkladů eh, pro solidaritu, solidární chování, ale často se na tom zapomínám. A e, dále máme projekt Searching Charlemagne, e, tedy e, hledání Karla Velikého. A tento projekt je řecký a má tady také svého zástupce. Je to projekt školáků. Je to taková videohra, která je nesmírně zajímavá a to vše tedy tam je vlastně Karel Veliký prezentován jako otec Evropy. Děkuji. Tady eh, paní předsedkyně vysvětluje tlumočení a pak bych ráda pohovořila o eh, třetí ceně kterou tady představí Tilman Heidelk eh, ze Spojeného království. Jde o Mezinárodní konferenci mladých lidí, eh, kteří eh, jsou nadšeni Evropou a její budoucností. Cílem je přispět k evropskému procesu rozhodování. Takže já si myslím, že to je opravdu nesmírně zajímavé, že padla tato volba, že poslanci takto zvolili a porota. My jsme tady vybrali tři odlišné projekty, to ukazuje, jak bohatá tady je nabídka. A, a jsou tady tři různé země, které se zapojily. A teď budeme mít asi hodinu na diskuzi. Každý může hovořit sedm minut, představit svůj projekt a potom proběhne výměna názorů eh, s kolegy. Eh, samozřejmě mnozí tady už eh, nejsou, ale máme dnes velkou pracovní zátěž, dnes dopoledne i odpoledne, ale doufám, že přesto se kolegové vyjádří samozřejmě k vašemu vystoupení, k vaší prezentaci. Podíváme se na Benedetu Dorin, ta dostane slovo jako první a může nám představit svůj projekt Integrate Dobrý den, ráda bych vám představila náš projekt Integrate. Stručně eh, bych vám ráda představila naši organizaci. AJEZEK, to je nepolitická organizace zaměřená na nediskriminaci, je to mezinárodní organizace, největší organizace ve světě prezen, prováděná studenty. Zrodila se po druhé světové válce, aby se zabránilo opakování takových konfliktů, jako byla druhá světová válka. Skupina mladých studentů ehm, ze severní eh, Itálie se sešla, aby se snažili co nejvíce využít lidský potenciál a zabránit konfliktům my jsme chtěli, aby tedy mladí lidé budovali lepší budoucnost. Potřebujeme jasný leadership pro mladé lidi, který vychází ze čtyř prvků. Vidíte to eh, na tomto slajdu. To je eh, to, co je tady uvedeno, je to velice specifické a eh, to jsou hodnoty naší společnosti. A my tady mm, postupujeme prostřednictvím mezikulturní výměny. Bylo to, naše organizace se zrodila v roce 2015, eh, pardon, projekt Intergre, Integrate v roce 2015 se zrodil a všichni se sešli, abychom si řekli, jaký chceme vytvořit projekt, který by řešil evropské otázky. A samozřejmě otázka, eh, která vyplynula, ze všech těchto mladých myslí bylo mm, integrovat eh, uprchlíky v Evropě. Takže tímto způsobem vznikl Integrate, vzniklo to v říjnu 2015 na summitu v Itálii, byli tam zástupci celé Evropy. My jsme si zkrátka tam řekli, jakým způsobem vylepšit tento dobře nastavit tento projekt. Jde o nevládní organizace, které se snaží eh, dobře integrovat eh, žadatele o azyl, imigranty a lokální eh, komunity. Studenti chodí do táborů a tam dávají třeba různé hodiny, vyučují a tak dále. Také vám ukážu, máme také video. A my nechceme samozřejmě pomáhat, pouze uprchlíkům a azylantům, ale chceme pomáhat také evropským studentům, aby pochopili, že toto jsou lidé, od kterých se můžeme poučit a že mohou aktivně přispět k problematice integrace. Hodnota projektu eh, je v tom, že si přejeme, aby mladí studenti pochopili, že mohou eh, jednat Protože ono je samozřejmě příjemné s nimi diskutovat a chápat, že mm, je to důležitá věc, ale důležité je, nejdůležitější je vlastně nastolit tu interakci a jednat. Povzbudit je, aby cestovali do jiných zemí, aby zahájili eh, ten proces integrace a mladé studenty učíme, aby nečekali na to, až se něco stane, ale my zkrátka jdeme a realizujeme ty věci, jednáme. Já jsem tady eh, také vybrala některé obrázky k těm příběhům. Tady vidíme dívku ze Španělska, která se účastnila projektu v Pávii a pak jsou tady lidé z Rakouska a nevím, jestli No, tam video bude fungovat, ale tam bylo video o francouzce, která učila italštinu uprchlíky a je to moc příjemné, protože oni se tam smějí a hrajou tam různé hry, při kterých se učí ten jazyk a je to velmi zajímavé. Jde o to, že tento projekt eh, běží asi rok a začal asi takto. Eh, odstartoval v Itálii. Eh, tam ten projekt eh, začal být propagován a potom jsme Isaac začali aktivovat v celé Evropě okolo tohoto tématu a teď je několik zemí v Evropě, eh, kteří tady do toho zapojují své nevládní organizace, studenty. Eh, studenti, kteří se účastní těch projektů, jsou z celé Evropy i z krajin mimo Evropu, eh, protože je to velice relevantní téma a zajímavé. Další země si přejí někdy v budoucnosti ty projekty spustit. Jsou tady různí pracující v táborech, záchytných, eh, kde vlastně to se snaží řešit. Třeba i v jižní Itálii, tam je to samozřejmě aktivnější problematika než v severní Itálii. A tam eh, měli mnoho dobrovolníků, kteří vnímali, že je to důležité a studenti se zabývali, jakým způsobem mohou podnítit integraci evropské útvary ISECu, tedy se chtějí pouštět do těchto projektů a samozřejmě jsou tady eh, důležité téma je také třeba Tursko, tu, pardon, Turecko. Ehm, budeme mít také první výsledky MOS v létě, takže to budeme schopni vše změřit a odhadnout číselně, kolik studentů, kolik uprchlíků a tak dále, kde se co děje. Eh, někdejší předseda ISECu, eh, to je eh, někdo, koho také můžete vidět na těch obrázcích správní rady, tak ten cestoval do Rakouska a tam dávali hodiny lokálním komunitám o tom, jak tady přijímat uprchlíky, protože to je trošku něco jiného. E, dobrovolnická aktivita je, ano, my jim pomáháme, protože oni to potřebují, ale tady je to spíše zaměřené na výměnu v oblasti kultury. Ano, to je velmi zajímavá prezentace. A ukazuje to, že tento, tento parlament vlastně také přijal usnesení, pokud jde o vzdělávání dětí uprchlíků. Tam e, jsme žádali o velké navýšení prostředků a chtěli jsme také zajistit, aby uprchlíci v různých zemích e, měli přístup e, k evropským univerzitám, aby pokračovali ve svém vzdělávání, tak aby nebyla ztracena celá generace. Tento parlament se toho tématu velmi intenzivně zhostil, ale vy tady opravdu představujete velmi krásný projekt. Tím se dostáváme k druhé ceně. Druhé místo a to je hledání Karla Velikého, to je ta slavná řecká videohra na téma Karel Veliký, to nás velmi zajímá. Eh, Vážení poslanci Evropského parlamentu, jsem eh, mladý člověk a mám zájem o sjednocenou Evropu a o propojení kultur a proto my jsme tady vytvořili hru, Evropskou hru na téma Karel Veliký v současnosti navzdory problémům, které Eh, zasáhly Řecko mm, a i vlastně naše národní vzdělávání, jsme přesto vytvořili eh, určitou skupinu, která vyhrála eh, druhou cenu v soutěži pro mladé lidi 2015 až 2016. Potom v Potom v Cáchách byl obřad, kde jsme dostali eh, cenu a my jsme eh, tady vytvořili takové kartičky, na, které, na kterých jsou otázky. Každý hráč musí odpovědět na otázku. Potom, když je to dobrá odpověď, tedy tak eh, hodí kosky a potom podle toho mm, pokračuje ve své cestě. A tímto, eh, když jsme to eh, získali tu cenu, tak jsme to potom celé zdigitalizovali, aby každý mohl hrát tuto hru. Myšlenkou je, aby se ukázalo mladým lidem, že není, neexistuje vítězství nebo prohra. To neexistuje eh, v naší hře. Tady jde pouze o to dozvědět se nové informace o Evropě, o Evropské unii. Eh, vlastně o zemích Evropské unie. Tady vlastně eh, žijete v době eh, Karla Velikého, následujete jeho cestu. Ehm, a tady je šest měst, které dobil Karel Veliký a pak jsou tam informace k tomto městu, pak jsou tam otázky a hráč dá správnou odpověď, tak dostane bod. Podle toho, kolik bodů získá, tak hráč dostane určitý titul, ehm, může to být podaný, nebo může mít nějakou vyšší funkci, nebo může být dokonce, mít dokonce titul Karel Veliký. Eh, takže my doufáme, že takto ukážeme cestu všem mladým lidem, kteří každý den bojují o lepší život, protože my je musíme naučit, aby nesložili ruce v klín. Děkuji. Ano, ano, děkujeme. Tak mohli bychom vidět ukázku ještě? abychom si udělali představu, jak to vypadá. Já vám možná později ještě rozdám letáčky nebo ty hrací karty. Dobře. Děkuji. Takže teď ten e, zástupce Young European Council, kteří vyhráli třetí cenu, tak jak už jsem, eh, je to pan Tilman Heidel. Prosím, máte slovo. Ano, děkuji paní Kosta, děkujeme za to, že jste nás pozvala, také děkujeme za to, že váš výbor náš jste, e, nás pozvala, že jste tu uspořádali toto slyšení, je to pro nás velkou podstou. Nejprve budu hovořit o tom, e, jaké bylo vlastně pozadí celé té konference, také uvidíte doprovodné snímky. Potom budu hovořit konkrétně o té konferenci a o tom, jak vlastně se ten projekt vyvinul ještě od té doby, co jsme byli oceněni. Ehm, Young European Council vlastně je založena na nevládní, pardon, na neziskové organizace, která byla v Bruselu založena v roce 2011. Motivací bylo to, eh, aby eh, mladí lidé přestali být tou nejméně zastoupenou skupinou lidí na zemi. Chtěli jsme tuto situaci změnit, chtěli jsme jim dát větší hlas chceme dát mladí, mladým lidem silnější hlas, chceme jim dát způsob, jak se také zapojit do budování budoucnosti Evropy. Máme zde 30 eh, dobrovolníků z 16 zemí, to se samozřejmě různě mění. A soustředíme se hlavně na dvě věci. Za prvé máme zde program globální delegace. Mm, máme zde Eh, zástupce, vysíláme zástupce na různé mezinárodní samity, také třeba spolupracujeme i s Evropskou komisí, eh, sledujeme diskuse v Evropské unie, eh, vlastně i se zástupce G20. Také máme speciální vlastní programy, to je tedy ten program Young European Council, o kterém vám ještě řeknu podrobnosti. Takže tato Rada evropských mladých, to je vlastně Eh, konference evropských mladých lidí, která se koná každý rok. Mladí lidé tam mají možnosti doporučovat evropským zákonodárcům eh, nové politické koncepce, nové projekty, které jsou realistické a proveditelné. Mladí lidé pak mají možnost eh, jednak hovořit o tom programu, také se setkávat s různými zástupci. Máme zde poměrně dost soutěživou možnost předkládat ty návrhy, pak je tam tedy ta konference. Eh, mladí lidé mohou předkládat své vlastní podněty a návrhy. Eh, u té, na té konferenci vlastně týdenní vyjednávání, kdy ti mladí lidé jsou rozstříděni do různých eh, témat, například migrace, vnitřní záležitosti, energetická unie, klimatická změna, vzdělávání a tak dále. Máme zde, eh, ti lidé zastupují sice jednotlivé země, ale vlastně nepředstavují názory svých zemí, ale své vlastní názory. Takže když je tam někdo třeba ze Slovenska, tak nepředstavuje názory Slovenska, ale své vlastní. A chceme také, aby tam zazněly nové návrhy na to, jak se má Evropa rozvíjet. Také tam eh, se snažíme například zvát různé zúčastněné osoby, a snaží se také zjistit vlastně, kteří by také měli mít zájem o to zjistit, co si myslí mladí lidé o různých větech, věcech. Pak je tam také, pak také zveme různé hosty, máme tam také třeba eh, závěrečnou slavnostní eh, akci, které se třeba eh, minule zúčastnila místo předsedkyně komise paní Kristalina Georgieva. A je také důležité, aby se ty myšlenky dostaly do praxe, aby to nebylo pouze něco, co se píšeme na papír a dáme někam do šuplíku. Chceme vytvořit eh, dialog mezi mladou generací a mezi jednotlivými dalšími vrstvami. Pak je tam samozřejmě tak, takovým naším velkým úspěchem bylo právě ocenění cenou Karla Velikého pro mladé lidi. Takže eh, to bylo takovou odměnou za naši usilovnou práci. Také děkujeme Evropskému parlamentu za to, že vlastně nás jak se zaštítil konference také potřebuje různé sponzory, já bych chtěl citovat Podio, Meninger Hotel, Ton Hotels, také konkrétní eh, poslance, třeba pan Ivo Weigl, paní Judy Wortschlaster, bohužel není a další, takže těm poslancům také děkuji za podporu. No a jak je to tedy s rozvojem našeho projektu? Eh, ten projekt byl na pět let, eh, myšlenka se objevila v roce 2013, Měli jsme studijní dny s našimi sponzory, přemýšleli jsme o tom, jak tedy postupovat, jak vytvořit velký projekt, který se zaměří na mladé lidi a na rozvoj Evropy. Ty první myšlenky postupně zrály a v roce 2014 už se vlastně konala ta první konference. Program dále pokračoval, zvyšoval se počet účastníků, také jsme zvyšovali i počet mluvčích, které, kteří přijali naše pozvání. Rok 2016 Eh, zde jsme rozšířili formát našich eh, akcí a programů. Dnes eh, naše rady se konají nejenom v Bruselu, ale i v dalších členských státech. Máme tedy inovativní podněty, také se snažíme oslovit větší počet zúčastněných strán, aby se ty myšlenky mladých lidí dostávaly do většího kruhu posluchačů. Nicméně toto je pouze takový kruček v celém procesu. V roce 2017 a 2018 se budeme soustředit na přístupnost programů. To znamená, že chceme usilovat o to, aby každý, kdo se chce účastnit našich programů, aby mohl se účastnit, aby tam nebyly žádné třeba finanční překážky a další. Za druhé, také úzce spolupracujeme s programem Eh, předsednictví Evropské rady, takže teď třeba spolupracujeme s Nizozemskem a s Estonskem, aby tam také byla úzká integrace našeho programu s, s programem stávajícího nebo to nadcházejícího předsednictví. No a chceme také zajistit to, že mladí lidé budou tou hnací silou vývoje, protože to jsou ti budoucí lídři. Chceme zaručit to, že ty programy budou mít velké zapojení mladých lidí, ale nechceme, aby tam byl slyšet pouze hlas mladých lidí, ale vlastně všech. Nakonec bych vás ještě chtěla pozvat eh, na eh, letošní eh, konání tohoto programu, bude to v listopadu. Paní Georgiová, pan velvyslanec Boniči, de Goyer a další jsou pozvaní, takže můžete se zúčastnit našeho oběda. Bude to zde v Bruselu v listopadu. Pokud se někdo chcete současně, tak vám rád dám veškeré podrobné informace a velice rádi vás tam uvidíme. Děkujeme. Ano, děkujeme, také vám gratulujeme k vaší iniciativě. Je důležité, že se snažíte zapojit mnoho mladých lidí a že také usilujete o intergenerační, mezigenerační dialog to je opravdu velice zajímavá iniciativa. Takže slyšeli jsme informace o třech vynikajících projektech, které zcela jistě si zasloužily vyhrát cenu Karla Velikého. A tyto projekty by také měly být eh, rozšiřovány, protože přináší dobré příklady, a některé tyto modely by se mohly ujmout i v jiných členských státech. A nyní ještě dávám prostor kolegům Sabine. Nejprve bych chtěla poděkovat za tuto obrovskou angažovanost a nasazení. My potřebujeme mladé lidi, kteří budou tyto myšlenky podporovat, budou se zabývat Evropou. Já jsem Scách, jsem poslankyní pro tento region a jsem velmi ráda, že tady máme tyto tři eh, nositele ceny, eh, kteří jsou tady místo všech těch mnohých četných jiných, kteří se snažili a připravovali projekty, projekty, které probíhají v celé Evropě a které se neúčastnili této soutěže, nebo mnohé z těchto projektů ehm, Mm, vlastně ani nedostávají podporu, protože zkrátka nestačí finanční prostředky. Ale já si myslím, že je nesmírně důležité, abychom ocenili, jak eh, úžasná je práce těchto mladých lidí, eh, kterou iniciují sami mladí lidé, aby Evropu přiblížili eh, evropským občanům a lidem, protože bez jejich nasazení nebudeme mít budoucnost pro Evropu. Rozmanitost, tohoto nasazení je zřejmá právě těmito třemi e, zástupci, kteří jsou mezi námi. E, máme tady projekty, kteří se, projekt, který se zabývá uprchlíky přímo v místě. Potom tady máme e, odražení politického rozhodování, které se odráží v projektu a potom také snaha seznámit se s evropskou historií. To jsou tři důležité aspekty symbolické. Musíme Evropu podporovat v rámci a vnímat v rámci historie, Musíme eh, toto přiblížit mladým lidem, protože mnozí mladí lidé mnohé z toho, co Evropa dosáhla, eh, nehodnotí z historického hlediska. Je to pro ně automatické, ono to zkrátka existuje, mohou cestovat a tak dále. Eh, a to zkrátka očkrtnou a tím to pro ně končí. To nekritizuji, protože dospělí to dělají také. Ale tady jde spíše o to, jak jsme se k tomu dostali, jak k tomu došlo, eh, k tomu, kdo se na tom podílel, eh, mnohé, mnohé války, které jsme absolvovali v průběhu staletí a dnes řešení konfliktů preferujeme prostřednictvím diskuzí demokratických struktur, tam jsme se dostali o krok dál a aby to zůstalo zachováno je nesmírně důležité. Potřebujeme mladé lidi, jako jste vy, aby čelili nacionalistickým tendencím, které jsou stále častější mezi mladými lidmi v našich zemích. A proto vám velice srdečně děkuji za vaše nasazení, za ten příklad, který dáváte a já doufám, že ostatní eh, to budou dělat po vás. Děkuji. Jsou tady další zájemci o slovo? Petra? Děkuji, Silvie. Mohu se připojit k poděkování eh, kolegyně Sabíne. I já jsem se chtěla srdečně Eh, tedy zmínit o tom, co děláte, poděkovat vám za vaše nasazení, za vaše angažovanost, za projekty, eh, které jste postavili na nohy a snažíte se je udržet, rozvíjet. Já si myslím, že Evropa potřebuje takové iniciativy, potřebuje tyto iniciativy velmi mladých lidí a když se udělovala poslední eh, cena Karla Velikého v minulosti, a já jsem tehdy byla také ve e, výběrové porotě nebo skupině pro německý, německou nominaci na tuto cenu tak tehdy jsem opravdu říkala, ano, tady je tolik úžasných e, projektů, že vlastně by člověk měl snad vyznamenat všechny. Takže vy jste tady vlastně byli vybráni a zastupujete ty mnohé bezčetné mladé lidi v Evropě. Když se dívám na ty projekty, tak vlastně už se přestávám obávat o budoucnost Evropy, i když někdy opravdu eh, se člověku může do srdce plížit nepříjemný pocit, pokud jde o nacionalismus a všechny ty eh, hnutí, která se objevují v Evropě. Ale když se mladí lidé angažují tak jako vy, tak vlastně si nemusíme dělat starosti s budoucností Evropy. Ty projekty jsou skutečně nesmírně mnohovrstvé, a rozmanité. Tento projekt s historií, ten se mě nesmírně líbil, protože já si myslím, že budoucnost se budovat pouze v případě, že si je člověk vědomý své minulosti a chyb, kterých se dopustil, protože jedině potom je schopen jim v budoucnosti zabránit a je schopen budovat společnou budoucnost a stavět na ní. Myslím si, že ty všechny tři projekty jsou vynikající uh, a já bych vás chtěla pouze povzbudit, abyste nepolevovali ve vašem úsilí. Možná, že přijdete s novými myšlenkami, postavíte na nohy nové projekty a uh, já vám za to děkuji a přeji vám mnoho štěstí do budoucnosti ve vašem úsilí. Držte se toho a pokračujte. Děkuji. Helga. Helga Trupel. Děkuji. Já bych také chtěla poděkovat, připojit se k těm díků vzdáním, která tady zazněly. Ono je to vždy úžasné zažít eh, ty projekty z, eh, z tohoto projektu eh, Karel Veliký. Všichni mladí lidé se vážně zajímali i v minulých letech o Evropu a když to člověk vnímá, že mladí lidé mají tolik síly, vášně a chutě se starat o tyto témata, jako jsou uprchlíci nebo zapojování mladých lidí nebo historie a tak dále, tak to je úžasné. Ehm, potom má člověk, někdy má člověk pocit, že mnozí se spíše odvracejí od toho společného projektu a e, to je smutné. Ale když potom vidíme to obrovské úsilí z vaší strany, Ehm, že se vlastně snažíte zamyslet se nad tím, jakým způsobem to oživit, jak pomoci ostatním mladým lidem se angažovat, dát jim nějakou nabídku, aby se každý mohl sám rozvíjet a pozitivně přispět k rozvoji evropské společnosti tak je to opravdu nedocenitelné v současné situaci. A proto i já vám srdečně děkuji, přeji vám mnoho úspěchů do budoucnosti. Prosím, udělejte vše, čeho budete schopni pro to, aby se co nejvíce lidí dozvědělo o vašem úžasném projektu. My proto také na naší úrovni uděláme maximum. Přeji vám mnoho štěstí. Děkuji. Děkuji, Lujo Morgano. A také já jsem chtěl eh, vyjádřit velké poděkování pro tyto tři projekty, protože e, opravdu objektivně jsou nesmírně zajímavé. Za druhé bych chtěl říci, e, že e, tady je jasné, že bychom měli mít větší důvěru v budoucnost protože tady vidíme, že mladí lidé jsou ochotni Eh, chopit se z odpovědnosti. Viděli jsme tady ty iniciativy, které o tom svědčí. Já to říkám proto, že velmi často je to tak, že ten, kdo se o něco zasazuje a snaží se něco budovat, ten se nedostane eh, na první stránky eh, novin a médií. Možná že jste sledovali také část naší diskuze eh, o roku kulturního dědictví 2018. A tady je vidět, že je potřeba přijmout určitá rozhodnutí, jde o projekty, eh, které eh, se týkají těch témat, které tady byly prezentovány v rámci těch tří projektů. A Tady je potřeba na to upozorňovat a vytvářet podmínky pro to, aby se eh, dalo dále působit tímto směrem. Děkuji. Eh, v tuto chvíli nevidím, že by se někdo hlásil v sále. Chcete na to zareagovat? Chcete něco doplnit? Začneme tedy posledním. Já se mohu připojit k tomu, co říkala paní Kamerwert Ferajen i paní Trypel. Nejprve samozřejmě velmi děkuji za všechna vaše vřelá slova, za um, to povědomí historie. To je samozřejmě důležité. Já jsem eh, z té části, která kdysi byla ve východním Německu, NDR tedy, a, a tehdy tam byla zeď, když vyrůstali mi rodiče a já mám v současnosti jiné možnosti, tento projekt mohu, a ten projekt vlastně odráží ty možnosti. Když se podíváme ještě dále do minulosti, tak eh, cena Karla Velikého, ten ta, ta cena se uděluje za a, dobrý úmysl a takže se připojí k tomu, co tady zaznělo. Děkuji vám za milá slova a samozřejmě budeme dále bojovat. Děkuji. Bene, la nostra, nostro, il nostro... Děkuji. My samozřejmě přejeme tomuto projektu vše nejlepší, hodně štěstí a doufáme, že tento projekt bude i nadále běžet úspěšně a že cena bude podnětem pro to, aby se pokračovalo. Děkuji. Chce někdo pokračovat? Děkuji. Chtěla bych vám poděkovat za tato slova, která jsou vámi vřelá. A chtěla bych dodat, že právě z tohoto důvodu jsme vytvořili tuto hru. Každý hráč, každý občan by se měl něco naučit, nebo se může něco naučit o historii Karla Velikého, o Evropě. A touto hrou je možné se právě více toho dozvídat o Evropě. Cílem je získat znalosti a ne zvítězit. Děkuji. Hm, děkuji, ano. Ano, tak je hezké, že je zde nějaká hra, ve které vyhrajete díky svým znalostem. Možná by se to mohlo využít právě i třeba v roce 2018, eh, protože jsme jednali o tom, že rok 2018 bude vlastně Evropský rok kulturního dědictví a vy vlastně vymýšlíte nové způsoby, jak prosazovat eh, kulturní dědictví. Mm, je to vlastně určitá aplikace, takže to je takový velice dobrý příklad toho, že mohou vznikat i nové aplikace, které prosazují vlastně kulturní dědictví, to hmotné i nehmotné. Ještě Benedikta, ano, já vám také všem chtěla poděkovat za vaše slova Chtěla bych říci, že pro mě osobně má cena Karla Velikého mm, důležitost v tom, že vlastně eh, přináší dobré vzory toho, jak být dobrým evropským občanem. Nejedná se o to, že máte být občanem své země, ale že máte být Evropanem. Je důležité Eh, aby všichni mladí Evropané viděli tyto modely, tyto příklady dobrého evropského občanství. A pro mě je to to nejdůležitější. Když se zamýšlím nad tím, co bych chtěla, co bych si přála pro Evropu, je důležité, aby zkrátka všichni měli silný pocit občanství, aby věděli, co to znamená být dobrým občanem. A myslím si, že o to nám jde ve všech našich projektech. Uh, chceme nabízet dobré příklady, dobré modely, aby se každý začal zamýšlet nad tím, co vlastně, čím může on osobně při, eh, přispět k tomu, aby Evropa byla lepším místem pro život. Takže ještě děkuji a také ještě jednou bych tedy chtěla poděkovat za toto ocenění. Jsme velice rádi, že ukazujete tyto dobré příklady, také nás to naplňuje optimismem to, jak eh, pracujete, jste naši spojenci a také nás to podporuje i k tomu, abychom zde v Evropském parlamentu také pracovali usilovně. Máme zákonodárnou moc a Evropský parlament tedy představuje demokratické zastoupení evropských občanů. Snažíme se zde odvádět co nejlepší práci, ale i všechny vaše podněty a návrhy uvítáme. A jsme také velice rádi, že jste mezi nás dnes přišli. Všem vám děkuji a tím vlastně končí ta dopolední část našeho jednání a teď